Slovo má nyní pan poslanec Ferber. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, eh, vážení kolegové, ano, prosím trochu o klid. Vážení kolegové, když příspěvek pana Ferbra nechcete poslouchat, tak prosím, tiše se vzdalte ze sálu, paní Harms například. Paní Harms by mě měla zrovna poslouchat, než bude zítra poskytovat tiskové konference. Tak můžete si prosím sednout. So, bitte sehr, Herr Kollege. Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážené kolegyně, eh, vážení kolegové. Dnes poprvé eh, hovoříme o konkrétním legislativním návrhu po eh, aféře LuxLeaks. A proto považuji tuto debatu za velice důležitou, protože tady jde o to, že náš parlament musí vyslat jasný signál, že chceme jasnost a transparentnost a férovou daňovou konkurenci uvnitř Evropské unie protože právě v oblasti daňových rozhodnutí e, jsou dnes členské státy povinny e, vyměňovat si informace, ale to zatím e, nefunguje a musíme říct zcela jasně. Na úvod této debaty bych chtěl výslovně poděkovat komisi, zejména komisařce pro hospodářskou soutěž, že téma férové daňové konkurence vnímá také eh, z perspektivy státních dotací, státních dotací, protože o nic jiného v konečném důsledku nejde a proto je třeba to takto chápat. Komise předložila návrh, že všechna daňová rozhodnutí, která mají přeshraniční význam, Eh, musí být automaticky, automatickým postupem dána k dispozici členským státům, kterých se to týká. Eh, tento návrh komise je prvním eh, dobrým krokem, ale ve výboru ECON jsme kromě toho ještě hovořili o dalších opatřeních, které je třeba přijmout. Já je zmíním pouze heslovitě. Oblast působnosti. Pane Broku, prosím, buďte ven, nebo nemluvte. Pane Broku, Ven, anebo vůbec, prosím. Je to jasné? My jsme se vyslovili proto, aby, v poli, aby pokud jde o rozsah působnosti, všechna platná daňová rozhodnutí, pokud samozřejmě e, nejsou, ne, ne, nepostihují právní osoby, e, v, te, v, te, v tomto postupu by měly být přijaty. Tedy všechna daňová rozhodnutí ohledně právnických osob. E, to je značné rozšíření. Vyslovili jsme se také proto, aby informace se vyměňovaly okamžitě a ne jednou za tři měsíce, jak to navrhuje komise. Kromě toho žádáme o to, aby Eh, byly začleněny také dodatečné informace, jako je daňové identifikační číslo, eh, odchylné daňové sazby, eh, informace o odchylky od běžného daňového práva a dále a tak dále podobně. A výslovně říkáme, že komise v rámci práva hospodářské soutěže také může tyto informace využívat. To je velice důležité, protože pouze tak budeme moci vyvíjet tlak na to, aby daňové azylové právo nebylo využíváno proti sousedním státům, ale aby si každý byl vědom toho, že když vydá určité daňové rozhodnutí, eh, že eh, také vlastně musí zohlednit eh, pravidla hospodářských dotací. Já jsem zklamán, musím říci, že Rada 6. října se shodla na návrhu, který jde, který jde mnohem méně daleko než návrh komise. A sice jde tady pouze o přeshraniční daňová rozhodnutí, platí a e, dohody o zúčtovacích cenách jsou tam e, přestože ne, nevíme, co to přesně znamená, tady e, to rada říká nejasně, má to být také o rok posunout, retroaktivita na pět let zpátky a ne na všechna platná daňová rozhodnutí, jak chceme my a proto chci jasně říci, že jsem zklamán tím, že fin- ministři financí členských států e, to, co slíbili eh, tady v našich, našem zvláštním výboru, pokud jde o transparentnost a jasnost, nedodržují tento slib. Proto naléhavě apeluji na členské státy, eh, aby, eh, záva, aby brali vážně vyjednávání s Evropským parlamentem a abychom dosáhli toho nejlepšího možného. A sice, aby v oblasti daňových rozhodnutí jsme dospěli k jasnému, transparentnímu evropskému daňovému modelu, e, tak, aby daňové právo nebylo vždycky na úkor sousedního státu, ale aby každý podle své výkonnosti tam, kde se tvoří hodnoty, vybíral daně. Já mám radost, že ve výboru jsme nalezli širokou podporu a doufám, že e, návrh bude široce podpořen i v plénu. Děkuji. Děkuji. Paní Ferreira zastupuje paní Kofoda. Paní Ferreira, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, pane komisaři, problémy s tlumočením. Takže já bych na úvod chtěla eh, poblahopřát zpravodaji a eh, poděkovat mu eh, za to, jak kompromisně přistupoval k požadavkům Evropského parlamentu v, ve zvláštním výboru pro daňové záležitosti, který byl vytvořen po uh, aféře LuxLeaks, doznali zprávy ur, určitých změn a komise byla ochotná k kompromisu. Od skandálu LuxLeaks uplynul už rok. A problém výměny informací je pouze jeden z těch, které je potřeba eh, urgentně řešit a správně řešit. A to eh, pomocí kompromisu nejen uvnitř Evropského parlamentu. Je zapotřebí také meziinstitucionální dohody, která by zahrnovala Radu a komisi. Mělo by to vést k nové kultuře eh, daňového práva v Evropě. Nezbývá než v to doufat. Eh, chtěla bych eh, poděkovat eh, komisi za iniciativy, které dosud podnikla a chtěla bych ji také vyzvat, aby pokračovala dále, aby neopouštěla toto téma. Evropský parlament má silnou pozici, která se právě rodí, ale potřebujeme, aby i Evropská komise jednala rázně. Zároveň ale potřebujeme důvěryhodnost na straně rady. V tomto ohledu musím říci, že souhlasím s kolegou panem Ferbrem. Jsme zklamaní rozhodnutím Ekofinu z 6. října. Toto rozhodnutí je zklamáním nejen pokud jde o datum vstupu v platnost, ale také v ostatních ohledech. Je nepřijatelné, aby e, dohoda o výměně informací, e, tedy aby, aby tajné dohody, e, které samozřejmě prospívají nadnárodním koncernům, aby nebyly tyto informace dány komisi, ale pouze členským státům. Komise tímto eh, nemůže vykonávat svou povinnost. Komise by měla být středobodem všech informací, které jsou nám známy a které jsou dostupné. Protože tady se děje to, že mezistátní dohody se zcela eh, ignorují. To se stává normou v Evropské unii. Evropská komise by měla být tou platformou výměny informací. Je nepřijatelné, aby vlády omezovaly výměny informací pouze na ty, které nastaly v posledních pěti letech, tak jak to navrhuje eh, Evropská komise. Eh, existuje bezpočet dohod, které jsou starší a jsou dosud v platnosti a které by měly být přístupné eh, daňovým úřadům a finančním úřadům bez ohledu na to, kdy byly uzavřeny. A všechna tato rozhodnutí, která jsou stále ještě v platnost, by také měla podléhat povinnosti výměny informací. A konečně bych chtěla upozornit na to, že všechna tato rozhodnutí, všechny tyto dohody eh, musí být předmětem podávání zpráv, protože na vnitřním trhu eh, výhody, které získá nadnárodní koncern pouze v jednom členském státě, mají automaticky dopad na daně odváděné ve všech členských státech. Eh, nedává tedy žádný smysl omezovat povinnost výměny informací na mezistátní výměny, na základě mezistátních dohod, protože v konečném důsledku e, daňové rozhodnutí e, vytváří riziko daňových ztrát jiného členského státu. Abych to tedy schrnula. E, máme tady novou evropskou agendu. Evropský parlament pracuje v dobré víře a Evropská komise eh, jedná eh, velice tvrdě, nicméně rada eh, by měla stále ještě jak si zvýšit lojalitu vůči Evropě a řešit tu daňovou situaci tvrději a znovu získat důvěru eh, evropských daňových poplatníků. Eh, koneč, eh, konec konců oni jsou placeni z těchto daní a je zcela, je zcela zásadní, aby se účastnili projektu, ve který všichni věříme. Předsedkyně, děkuji a nyní má slovo paní Scott Kejtou. Eh, domníváme se, že jsme v daňové krizi. Eh, příjmy nejen unikají na tropické ostrovy, ale i v uvnitř Evropské unie dochází k dohodám s nadnárodními koncerny. A cenu za to platí občané. Eh, ve veřejném sektoru chybí investice a malé a střední podniky vychází na prázdno, protože zkrátka nemohou konkurovat nízkým daňovým sazbám, které nadnárodní koncerny jsou schopny si pro sebe vyjednat. Daně a zejména daňová spravedlnost jsou nesmírně důležité pro evropské občany. Blíží se výročí skandálu LuxLeaks a já bych se chtěla soustředit na klíčové aspekty této debaty. Na otázku, kdo by měl vědět co o daních. Kolik eh, toho tedy víme? Odpověď zní, eh, víme mnohem méně, než bychom měli, abychom mohli tvořit politiky, které by ujistily naše občany, že korporace platí daně tak, jak by měly. Eh, jakožto volená zástupkyně a členka výboru TAX stále ještě nemám přístup k mnoha závažným dokumentům. Eh, loni v listopadu eh, lidi, lidi v Evropě šokovalo, že samotný předseda komise byl strujcem tajného systému, eh, který, utva, který uzavíral daňové dohody s nejmocnějšími firmami na světě. Nicméně nebýt statečného whistleblowera Antoana Deltura bychom o tom vůbec nevěděli. Jak je tedy možné, že právě Deltur čelí nyní žalobě, zatímco strujci toho systému nečelí žádným potížím? Málo kdo eh, z těch, koho zastupují, se domnívá, že Deltour je vinen v otázce daňových kauz. První známka toho, že komise to myslí vážně, přišla minulý týden, kdy eh, byly oznámeny výsledky eh, šetření Starbucksu a Fiatu a žádosti o zpětné doplacení daní. Eh, takovýchto šetření je stále ještě málo. Já gratuluji paní Vestager k dosavadní aktivitě, ale vyzývám ji, aby rozšířila a prohloubila svá dosavadní šetření. V březnu letošního roku komise představila balíček daňové transparentnosti, který obsahoval také dokumenty, jimiž se zabýváme dnes dnes. Eh, pokud jde o směrnici o úsporách z roku 2003, tak ta poskytovala daňovým orgánům informace potřebné k tomu, aby zajistili, že eh, nedochází k únikům daní, ale to nyní nahrazuje nová směrnice, která je širší co do dopadu a eh, účinnosti. Může se stát, že vzniknou díry v zákoně, které usnadní daňové uniky. Já Mám skvělé ohlasy od stínových zpravodajů a shodli jsme se na tom, že podpoříme tuto snahu. E, nyní e, požadujeme automatickou výměnou informací o daňových rozhodnutích. Tento balíček je tak důležitý, že Rada se odchýlila od tradice a e, jednala, aniž by vyslechla pozici parlamentu, což je velkým zklamáním, protože my jsme značně vylepšili návrh komise, zejména jsme rozšířili e, rozsah působnosti e, na další daňová rozhodnutí. Ale abych se vrátila k tomu hlavnímu, nedovníváme se, že parlament je dostatečně ambiciozní, pokud jde o zveřejňování informací. Jakožto zelení Eh, žádáme komisi, aby centrální rejstřík rozhodnutí byl veřejný nejen pro členské státy, ale i pro evropské občany. Eh, to, tento návrh podáme v rámci pozměňovacího návrhu na plénu, protože se domníváme, že evropští občané to chtějí. Jak jsem říkala už na začátku svého projevu, eh, ústřední otázkou kauzy LuxLeaks je nedostatek veřejných informací. Vysocí politici, daňoví účetní a šéfové firem věděli přes přesně, co se děje v jejich útulném světě daňových rozhodnutí, zatímco já jakožto poslankyně jsem nevěděla nic. A e, voliči, které zastupují, nevěděli nic. A právě proto zelení v Evropském parlamentu se nespokojí s ničím menším než úplným zveřejňováním daňových informací. Pouze když politici budou vědět, že jejich dohody s firmami se dostanou až k voličům, budou jednat v zájmu voličům. A pouze když firemní právníci vezmou v úvahu ztrátu reputace způsobenou e, nekalými daňovými dohodami, Eh, pak teprve eh, usoudí, že není třeba eh, tato opatření podnikat. Pro vás modrá karta. Jste připravena zareagovat? Paní, paní Skotka to. Jste připravena odpovědět? Paní Gianni. Děkuji za možnost položit otázku. Mohl jsem se zeptat kteréhokoliv zpravodaje na tuto věc. Také si myslím, že je důležité informovat veřejnost, co možná nejlépe, ale podle hrubých odhadů komise, jaká výše ročních daní je předmětem škody pro evropské občany ze strany velkých společností. Slyšíme celou řadu různých údajů. Můžete nám říci přesné číslo? Paní... Děkuji mnohokrát za tuto významnou otázku. Já ty data tady nemám, ale uvědomuji si, že nemáte možnost se obrátit s modrou kartou na komisi, ale je to velmi těžké odhadnout, protože hm, proč voláme po zveřejnění daňových rozhodnutí? Je třeba mít více informací, abychom zjistili, kolik eh, daní teď není vy, takto vybíráno a děkujeme paní komisařce Vestrága, potřebujeme více vyšetřování, abychom zjistili, jak, jaký je skutečný rozsah tohoto problému a o kolik státní pokladny přicházejí. Děkuji. A nyní komise, pan komisař Moskovici, prosím. Děkuji, paní předsedající vážení spravodajové, vážená spravodajko, agresivní fiskální daňové plánování je zdrojem znepokojení v Evropské unii a také celosvětově, pokud jde o OECD a G20. Zvýšit průhlednost, pokud jde o předběžná rozhodnutí mezi členskými státy, je významnou etapou, řekl bych zásadní etapou pro boj eh, s tímto agresivním daňovým plánováním a daňovými uniky. A skutečně rozhodnutí komise minulý týden v rámci společnosti Fiat v Lucembursku a také v případě Starbucks v Nizozemsku jdou tímto směrem a eh, spolu, má spolupráce s paní Westerhager a jejími kolegy vynikající. Eh, členské státy mají možnost se rozhodnout, zda předběžné rozhodnutí ve fiskálních věcech může být adekvátní v jiné evropské zemi. Tomu říkáme výměna informací na žádost a nedostatek informací o daňová, daňových rozhodnutích je, při, je možností pro některé společnosti, jak snížit jejich daňové odvody. A proto občané volají potom, aby eh, něco takového se stalo zcela nepřípustným a to je důvod, proč jsme předložili v březnu 2015 ambiciozní návrh, abychom zavedli automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích mezi všemi členskými státy. Chci poděkovat panu Ferbrovi za kvalitu jeho návrhu, jeho zprávy a naše výměna názoru byla vždy plodná na toto téma. 6. října členské státy dospěly ke kompromisu, k politické dohodě, která je vhodná eh, vzem k tomu, že došlo předvečer ke zveřejnění eh, BEPS ze strany OECD, které byly schváleny G20 v Limě v rámci jednání Mezinárodního měnového fondu. Já souhlasím s panem Lamasurem, který ještě stále předsedá zvláštnímu výboru TAX, a chci poděkovat všem za práci parlamentu. Ten tlak byl rozhodující na členské státy a parlament neseděl u stolu při radě ECOFIN. Ale duch parlamentu skutečně ovlivnil toto rozhodnutí a tato politická dohoda je taková, jaká je. Je to významný signál ze strany Evropské unie a umožnil nám předložit v Limě společnou ambiciozní frontu za větší fiskální transparentnost. A já jsem během G20 nabádal partnery, aby postupovali stejně a aby tuto evropskou iniciativu proměnili v celosvětovou normu. Pane, pan Ferber vyjádřil zklamání, které je tlumeno paní Ferrerou a já na to chci odpovědět. Samozřejmě jste zmínili tři body. Snahu, abychom šli nad rámec přezraničních předběžných rozhodnutí, abychom do toho zabudovali všechna předběžná rozhodnutí. Také lítost, že retroaktivita není delší a konečně určitý rozdíl v tom, že bylo možné postupovat rychleji při realizaci tohoto návrhu. Ale to vše eh, komise eh, není v rozporu s vámi. A návrh komise původní šel dále než to, co schválila rada. Ale vážené poslankyně, vážení poslanci, víte, jak funguje rada. Je to velmi složité. Abychom mohli takové rozhodnutí mohli schválit, tak je třeba schválit jednomyslně. A my jsme to schválili nejen jednomyslně, ale velmi rychle. Za sedm měsíců od návrhu komise až po schválení textu radou ECOFIN. A komise souhlasila s kompromisem. Proč? protože náš pocit byl takový, že hlavní zásady našeho návrhu jsou zachovány, včetně automatické měny informací o předběžných rozhodnutích a široká působnost. A také to, že výměna informací je mezi všemi členskými státy, včetně toho, že je do toho zapojena i Evropská komise. A je tu i řádná míra retroaktivity. Samozřejmě 10 let by bylo lepší než 5, ale 5 let to je lepší než ty tři roky, které nám nabízeli a které jsou opravdu problematické. Potom harmonogram realizace. Já jsem si přál, aby to vstoupilo v platnost od konce prvního čtvrtletí 2016, ale členské státy prosadili Eh, že existují lhůty pro transpozici a pro schválení takovéto normy. Eh, konec konců je to ambiciozní kompromis a, eh, a to je zásadní pro komisi a pro mě a já vás můžu, mohu ujistit o tom, že nezbavuje svého charakteru tento návrh. A tento návrh znamená významnou etapu, významnou fázi v postupu návrh komise byl zachován. Je to dobrá zpráva pro komisi a, a také pro obecný zájem i pro Evropský parlament, protože to zapojení komise je zásadní pro follow-up u směrnice. Zvyšuje také angažovanost členských států. Vy to plně podporujete v Evropském parlamentu, já vám za to děkuji. Kdybychom se drželi eh, čisté výměny informací mezi členskými státy bez zapojení komise, tak by hrozilo, že daňové zprávy mezi sebou nebudou snad pracovat v nějakém eh, přílišném souladu, ale že, že dojde k určitým dohodám, tomu není možné úplně zamezit. A nyní se zmíním o dvou dalších zprávách, které jsou předmětem naší rozpravy. Dohoda z 27. května mezi Evropskou unii a Švýcarskem o automatické výměně informací v oblasti finanční je historickou dohodou, která a pro naše spolupčany je to symbolicky velmi významné. Je to konec švýcarského bankovního tajemství pro občany Evropské unie. To je základní krok proti v boji proti daňovým unikům. Chceme zajistit rovno právnější zdanění našich spoluobčanů. Já jsem rád, že pan Kofot sdílí názor, pokud jde o jeho usnesení a vyzývám vaše schromážení, váš parlament, aby se držel názoru hospodářského měnového výboru a podpořil tuto iniciativu. Také jsme navrhli zrušení ustanovení o směrnice o zdanění úspor po schválení směrnice o automatické výměně e, informací. Mám tu určité zkušenosti, byl jsem ministrem financí ve svém dřívějším, ne tak vzdáleném životě a můžeme litovat toho, že směrnice o zdanění e, úspor byla schválena tak pozdě a vlastně okamžitě zastarala. A mělo by to být e, ponaučení. Měli bychom postupovat rychle a rozhodně v této věci, ale je zřejmé, že ta nová norma překračuje to, co mohla přinést směrnice o zdanění příjmu z úspor. A proto mám radost se zprávy paní Scott Kato, které ještě děkuji, která prosazuje stažení této směrnice. Já si dovolím poznámku, ona to pochopí. Způsob, jak jste hovořila o předsedovi komise Jean-Claude Junckerovi, je poněkud ukvapený a já bych odkázal na stanovisko zvláštního výboru TAX, které provedlo slyšení předsedy komise. A když hovoříme o člověku, který stojí v čele tak významné instituce, je třeba vážit slova. Komise poskytne zprávu radě a parlamentu o efektivitě opatření, které má předložit, pokud jde o automatickou výměnu informací na základě povinností plynoucích ze směrnice o administrativní spolupráci ve fiskální oblasti. A mezi tím komise určitě využije příležitost na základě strukturálního dialogu s parlamentem a výbor pro hospodářské měnové informace budou informovat eh, váš parlament o významném vývoji. V kostce tedy dnes jednáme o postupu, který je zásadní, který je novátorský, já tomu říkám revoluce transparentnosti. Na jedné straně tlak veřejného mínění, na druhé straně vývoj moderních technologií a médií a také úloha parlamentu a snaha komise a také skutečnost, že členské státy nyní se cítí eh, zavázány k, čin, k aktivitě. A věřím, že na základě společné činnosti, a děkuji opět eh, poslancům i zpravodajům, věřím, že tato revoluce transparentnosti neskončí a politická vůle i moje vůle, zejména během pěti let mandátu této komise, bude znamenat rozhodný postup vpřed Týká se to také účinného zdanění, což znamená, aby zisky nadnárodních společností byly zdaněny tam, kam, tam kde vznikají. No, také e, e, tedy znovu nastartování projektu o daňovém základu CCCTB a reporting po jednotlivých zemích. I zde komise postupuje ku předu a i, i zde jsem měl možnost zmínit, jaká je moje vůle. Ano, revoluce transparentnosti dnes zažívá jednu fázi, ale není to konec našeho boje. Děkuji vám. Já nyt puhujalistaan seuraavana edustaja Schwab, olkaa hyvä. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Schwab, prosím. Paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, já myslím, že téma debaty, kdy se nejedná dnes pouze o zprávu kolegy Ferbra, kterému gratuluji za k jeho práci na tomto tématu. Jedná se ale o automatickou výměnu informací o finančních e, účtech e, v Evropské unii i e, ve spolupráci s třetími státy. Je to komplexní téma a musíme dávat pozor, abychom celkovou logiku spolupráce v Evropské unii jednotném trhu nestratili z očí. Pro mnohé jsou jednotlivosti této legislativy eh, za rozhodující důležité je, aby pracující a také eh, evropské eh, podniky, pro které evropský trh je domácí trh, tedy dostali to, co jim celá léta slibujeme. Tady musíme dávat pozor, pane komisaři, abychom, co se týče toho příkladu, o němž jste právě hovořil, to znamená Eh, zprávy každých jednotlivých, eh, každého jednotlivého státu, abychom se nepropadli zpět do minulosti, aby členské státy nebrali vlastně tyto své jednotlivé povinnosti jako důležitější než povinnosti eh, evropské a v souvislosti eh, s aférou eh, LuxLeaks eh, jsme se tedy pustili do práce rychleji. To je v souladu tedy s orientací kolega, kolegy Ferba, to znamená pružně tedy urychlit spolupráci, co se týče rozhodnutí o rozhodnutí o daň, daňová rozhodnutí v přeshraniční oblasti. Je tady otázka, jestli to máme nechat na eh, úvaze členských států a nebo jestli toto všechno vlastně nevidíme z rovnováhy. Chci vás, pane komisaři, vyzvat, abyste eh, odvážně eh, pokračoval v tomto procesu, který byl zahájen této, pomocí této zprávy. Děkuji vám. A další, pan Simon, paní předsedající, pane komisaři, rozhodnutí proti Starbucksu a Fiatu v uplynulém týdnu Eh, vlastně je něco jako revoluce, protože doposud jsme slyšeli o mnohých, kteří v minulosti vlastně byli, eh, jednali ilegitimně, ale ne ilegálně. Evropská komise zcela jednoznačně svým rozhodnutím z minulého týdne eh, dala najevo, že se jedná o ilegální postupy ze strany vlastně součinnosti států a podniků. A pak, když to členské státy budou myslet vážně, tedy konečně eh, zavést více transparentnosti a spravedlivější daňový režim pomocí těchto postupů, tak se eh, divíme, eh, když vlastně by Evropská komise nezajistila plnou výměnu informací v tomto směru. Evropská komise jako ochránkyně smlouvy může postupovat mnohem rozhodněji. Pakliže členské státy teď chtějí eh, zabránit Evropské komisi, aby byla stoprocentně informována, potom si musíme položit otázku, proč tomu tak je. Totež se týká otázky, do jaké míry eh, se budou vyměňovat informace o daňových rozhodnutích eh, retroaktivně protože se jedná o období, eh, které jdou mnohem dál do minulosti než pět let. Eh, klademe si tedy otázku, jestli eh, bychom neměli více osvětlit eh, tuto situaci a jako parlament nesmíme povolit a musíme komisi nutit, aby prosadila plný, eh, plnou výměnu informací eh, i co se týče daňových rozhodnutí učiněných v minulosti. Bez transparentnosti, bez výměny informací v Evropě nedokážeme ukončit tyto nezákonné praktiky a myslím, pane komisaři, že můžete počítat s naší podporou v tomto směru. Děkuji. Dále pan Lunens. Děkuji. A e, řešení daňových podvodů a e, daňových úniků, vyhýbání se daňovým podnikom e, podvodům, to je všechno důležité. Všichni chceme platit méně daní, ale je potřeba, aby každý platil daně spravedlivě. Hovoříme o dvou eh, odborných zprávách, kvalitních zprávách, které nám umožní eh, přizpůsobit vnitrostátní legislativu mezinárodním standardám a zbavit se těch právních aktů, které už nepotřebujeme. Co se týče daňových rozhodnutí, mám několik otázek, které chci položit. Já jsem byl velice spokojen s návrhem eh, Evropské komise. Transparentnost výměna informací, to je zcela zásadní. Proto také ministr financí, pan, pan Operfeld, začne tyto informace předávat dalším evropským členským státům, ale zpráva Evropské komise, kterou dostal Evropský parlament, tady se něco změnilo. Eh, Evropský parlament jako, jako kdyby žádal, žádal více byrokracie, složitější postupy, ale tomu se přece chceme vyhnout. Chceme jistě bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, ale musíme si eh, vybrat, kde chceme co nejefektivněji používat eh, naše peníze. A to je přesně to, čeho se tady uh, nedosáhne pomocí těch schválených eh, pozměňovacích eh, návrhů. Proč eh, vyměňovat veškerá daňová rozhodnutí? Měli bychom se zaměřit pouze na ta, která jsou mezinárodní, která se týkají několika členských států. Uzavírám tím, že Evropská rada učinila správné, inteligentní rozhodnutí ve svém schválení. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Za prvé, eh, aniž bych chtěl zasahovat do pravomocí komise, chci také zopakovat, že rozhodnutí považovat, eh, eh, považovat daňová rozhodnutí, která umožňují velkým korporacím snižovat své daně, vysílá jasný signál nejenom nejenom podnikům, která se, které se snaží využívat Eh, mezera, mezer eh, v eh, daňové úpravě, ale také vůči členským státům, které také nesou určitý díl odpovědnosti, co se týče spravedlivého rozložení daňové zátěže. Toto vyšetřování znovu dokazuje, že je důležité, aby komise sehrávala ústřední úlohu při procesu automatické výměny informací, aby bylo možné zajistit plné respektování evropského práva skutečně doufám, že členské státy z těchto případů se poučí a e, poskytnou komisi přístup k dokumentům, aby bylo možné zajistit, že evropské podniky budou, e, budou fungovat za rovných podmínek. Zpráva jde správným směrem a umožňuje, e, umožňuje vyvážená ustanovení o transparentnosti chápu, že někteří jsou pro eh, plnou publicitu těch daňových rozhodnutí, ale jde především o to, aby informace se dostaly komisi. Chci poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Eh, jejím výsledkem je podle mého názoru kvalitní zpráva s omezeným počtem pozměňovacích návrhů, o nichž se bude hlasovat. Jsem rád, že zpráva jde proti takzvanému současnému trendu, kdy často, eh, kdy často eh, hlasujeme odděleně o téměř každé řádce. Děkuji. Děkuji, pane Ješku, a dále, dále paní Marisa Matyáš. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ze země, kde 19 z 20 firm eh, platí daně v cizině. Takže tady jde o závod ke dnu a k tomu dochází, když je daň z kapitálu téměř nulová. Tato zpráva ten systém, ten problém zcela nevyřeší, ale zavádí alespoň minimální podmínky spravedlnosti mezi členskými státy. Tento jev je skutečně velice závažný. Automatická výměna informací mezi daňovými orgány je zcela zásadní otázkou spravedlnosti, tak jak navrhuje pan Ferber. Eh, zneužívání ze strany eh, nadnárodních společností vede, vede ke ztrátám na daních až 70 miliard euro. A když připočítáme i další nešvary jako daňové úniky, může jít až o 160 až 190 miliard euro. Eh, to jsou daňové podvody, které znamenají, že jiní eh, musí eh, ty daně zaplatit, zvláště pracující tyto korporace neplní svou občanskou spole- povinnost a státy tak přicházejí o možnost plnit své povinnosti jako boj proti chudobě, podporu rozvoje a bránit sociálnímu vyloučení. Tady jsme svědky naopak zvýšeného eh, sociálního vyloučení. Eh, celá veřejnost by měla mít tyto informace, proto jsem pro ty pozměňovací návrhy, které by umožnily demokratickou a občanskou kontrolu. A eh, podporuji paní Scott. A nyní paní poslankyně Žoli, prosím paní předsedající, milí kolegové, pane komisaři Moskovisi. Evropský parlament dělá svou práci. Od roku 2009 odhlasovává ambiciozní zprávy proti daňovým únikům a daňové optimalizaci. A když může, tak parlament urychluje tento proces, abychom směřovali rychle k lepší legislativě. Když vypukne skandál tak eh, zde vznikne většina, abychom vyvinuli tlak na ty, kteří mají iniciativu. Není přijatelné, abychom bránili parlamentu v jeho práci, když podporuje naléhavou transparentnost u jednotlivých zemí pro nadnárodní společnosti. Členské státy sotva reagují. A vy, pane Moskovi, si necháváte diskusy zabřednout do slepé uličky, když eh, výbor taxud eh, chce zjistit, kdo to umožňoval celá ta léta, tak jeho práva jsou zmenšována, redukována a demokratická kontrola je předmětem utlaku. Eh, Slušné dopisy prostě nestačí. Boj za spravedlivé zdanění se jeví být bojem za demokracii. A bylo by dobré, kdyby Evropská komise Eh, si to uvědomila. Děkuji. A nyní pan Marko Zany. Děkuji, paní předsedající skandál LuxLeaks bohužel ničemu neposloužil, abychom změnili ostudný a nespravedlivý systém. A v této situaci vidíme, jak v Evropě členské státy se snaží ještě stále využít situace na úkor svých partnerů a také ku prospěchu nadnárodních společností, které jediné na tom vydělávají, na tom absurdním závodě o daňové výhody. A současně projednávaný text je málo uspokojivý a byl spochybněn ještě horší dohodou eh, počátkem měsíce na radě, protože neexistuje veřejný přístup k údajům, jak by bylo záhodno a žádoucí. Členské státy se rozhodly omezit výměnu informací o přezraniční výměně informací a zapomněli na vše, co se odehrálo v minulosti. Členské státy Unie nechtějí problém vyřešit, dávají přednost eh, přilákání na národních společností a eh, směšnému zdanění. A zaplatí to občané, kteří se musí obětovat jako vždy. A nyní paní Kapel. Děkuji, paní předsedající Pane komisaři, komisařka Vestager minulý týden ohledně, ohledně férové daňové konkurence eh, učinila jistý slib. Eh, řekla, že první dva případy z aféry LuxLeaks, tedy Fiat a Starbucks, že tato dvě daňová rozhodnutí byly nepovolenou státní pomocí. Eh, celkově bylo ale přes 350 daňových rozhodnutí, daňových dohod podniky, mezi podniky a lucemburskými finančními úřady a mnoho z těchto podniků má méně než 1% daní zaplaceno. To jsou obrovské daňové výpadky v celé Evropě. A dnes, když se na to přišlo, tak existuje studie eh, na poput Evropského parlamentu byla vypracována a vychází z toho, že každý rok v Evropské unii eh, jde až o 190 miliard euro, o které přicházíme eh, kvůli daňovým rozhodnutím a podobným praktikám. Existují i podobné analýzy Světového měnového fondu, které říkají, že jde o 5% celkového zdanění právnických osob. A OECD poukazuje na to, jak je tento systém nespravedlivý, že jde o e, mnoho stranou strategii e, na placení mnohem, e, za, za, že, málo, málo procent nákladů se platí, zatímco malé a střední podniky až 30%. Eh, tak je tedy eh, dnešní zpráva pana Markuse Ferbera je tedy eh, velice důležitým konkrétním krokem směrem k automatické výměně informací v oblasti zdanění. Je to první konkrétní krok k tomu, aby účetní dohody a daňová rozhodnutí se staly předmětem automatické výměny informací, což povede k vyšší transparentnosti a vyšší daňové spravedlnosti. To ale nesnačí. Je zapotřebí ještě dalších informací, jako zprávy po jednotlivých zemích, Eh, tak certifikát sférových eh, daní, eh, vymě, společný vyměřovací základ pro podniky, které jsou činné ve více členských státech, ale také patenty a preferenční pravidla, tak, aby se daň platila tam, kde se tvoří hodnoty. Děkuji. Nyní je na řadě paní Maletič. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat všem zpravodajům kteří se zabývají eh, těmito velice důležitými zprávami. Vy eh, posilujete postoj eh, Evropského parlamentu vůči tomu, jak nám záleží na transparentnosti a správnému placení daní na evropské úrovni. Chceme systém, ve kterém se daně platí tam, kde se vyvíjí ekonomická činnost reálně. Chceme systémy, které nepovolí vyhýbání se daním. Potřebujeme stabilní pevná a předvídatelná eh, pravidla pro daně. Systémy, které by byly jednoduché pro daňové poplatníky. A příspěvkem k tomu bude také zrušení směrnice o úsporách, o daních z úspor. Protože spořitelé získávali e, příjmy z úspor v jedné zemi, zatímco ty úspory se nacházely v jiné zemi. Je zapotřebí e, vytvořit spravedlivý e, daňový systém. My se hodně zabýváme výměnou informací týkajících se daní a vytvořením patřičné spolupráce mezi jednotlivými zeměmi za účelem, za účelem předcházení daňovým podvodům. Nyní tedy máme právní systém, ve kterém můžeme aplikovat standardy OECD a rozsah působnosti této nové legislativy je širší než u té předchozí směrnice. Musíme také mít na paměti, že informace by se neměly ztrácet a musíme se postarat o to, aby všechny členské státy měly všechny relevantní informace. E, vyzývám tedy komisi, aby toto vzala v potaz. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Baje. Děkuji, paní kolegyně, pane komisaři. Často jsme dohnáni politickým časem, komise to právě zažila a to, co bylo poskytnuto nizozemském a lucemburském, e, bylo poskytnuto Fiatu a Starbucksu byla vlastně státní pomoc. Je to ne nemorální, ale je to také nezákonné. A kdybychom odhlasovali tento návrh v roce 2011 nebo 2012, tak e, bychom prostě neumožnili tyto odklony daní. A tato aféra jasně ukazuje, že Evropská ráda nepochopila, nepochopila, oč zde běží. Návrh parlamentu je mnohem ambicioznější a chci poděkovat kolegovi Ferbrovi i všem stínovým. Je to samozřejmě kompromis, ale jsou tu některé důležité prvky. Za prvé, působnost. Všechna předběžná rozhodnutí bez výjimky musí být analyzována, ať už národní nebo nadnárodní. Proto bez prodlení. Koho chceme ještě chránit? K čemu by to bylo? Všichni víme, že pravidla jsou efektivní pouze, pokud existují sankce. A to žádá parlament, aby existovaly sankce, pokud členské státy nechtějí hrát hru a otálejí se, se zasíláním informací nebo pošlou informace nepřesné. Posílit úlohu komise v tom procesu. Všichni víme, že člověk nemůže být eh, stranou i soudcem. A takový systém nemůže fungovat a to by chtěla rada přesto uskutečnit. Za čtvrté, abychom bojovali proti tomuto zneužívání, musíme mít více transparentnosti, ale skutečné transparent, transparentnosti, nikoli kosmetické transparentnosti. Víte, že příliš mnoho informací zabije informace. A je třeba jasných, srozumitelných informací od všech a nikoli pouze vyhrazených odborníkům. A skončím posledním bodem. Všechny společností působících ve více zemích dostanou evropské identifikační číslo. To je zásadní, abychom je mohli lépe vystupovat, abychom snížili administrativní náklady. Věřím, pane komisaři, že tento návrh podpoříte, protože až na některé členské státy na tom prodělává celá Evropa. Děkuji vám. Děkuji a nyní je na řadě pan Luke. Paní předsedající, u této debaty, této zprávy jde o spravedlnost, daňovou spravedlnost, protože každý daňový poplatník podle své výkonnosti má nést daňové povinnosti. A my víme z dokumentu Laxlík a také z vyšetřování Evropské komise, které byly zveřejněny, že se proti této spravedlnosti eh, masivně podvádí a že docházelo k, k ilegálním vlastně eh, postupům, co se týče Fiatu a Starbucks. A já nemám absolutně porozumění, protože eh, rada rozhodla, aby daňová rozhodnutí hraniční nebudou přístupná Evropské komisi. Je to evropská kompetence, dbát na spravedlnost v oblasti daní a e, také hlídat ilegální e, státní podpory. Ale tady musí Evropská komise mít možnost toto kontrolovat. My tady potřebujeme kompetenci Evropské unie, Evropské komise, aby e, bojovala proti zkreslování hospodářské soutěže a aby nastolovala daňovou spravedlnost. Dále pan Teurer. Vážená paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, eh, v práci eh, zvláštního výboru eh, k afeře Luxleak došlo k důležitému poznání, že skutečně členské státy a také celá řada podniků Eh, vlastně využívali modelu vyhýbání se daňové povinnosti až do miliardové výšky, ale především eh, jde o eh, vlastně negativní dopad na malé a střední podniky, které jsou činné pouze národně nebo omezeně mezinárodně a nemohou využívat takovýchto výhod. A proto v zvláštním výboru žádáme rozsáhlé možnosti to, tomuto, eh, tomuto zabraňovat. A my při návštěvě, ku příkladu Švýcarska, jsme zjistili, že tam je spravedlivá eh, daňová soutěž mezi různými kantony. To už bylo odsouhlaseno v 50. letech a k tomu také patří odpovídající eh, výměna informací mezi švýcarskými kantony ale k tomu potřebujeme také společný daňový základ. E, komise musí trvat na tom, aby e, to, e, aby ty výjimky, které žádá rada, byly odmítnuty, protože by vznikl, vznikl právní, právní podklad, který by byl tak děravý, jako je švýcarský sír. Tomu musíme zabránit. Děkuji. A další řečník je pan Bejgeš jenom francouzský úvod. Juncker jakožto minister lucemburské vlády uzavřel dohody se stovkami nadnárodních společností tak, aby načerpal zisky na lucemburské území a to je krádež vůči ostatním. Je mi srdečně jedno, jestli je předsedou komise nebo papežem, je to prostě zloděj a nemá mou důvěru. Pokračuji portugalsky. Po skandálu v daňové oblasti evropské instituce se pustili do tohoto boje s podvody a s daňovými úniky a musíme zaručit, že veškeré návrhy, které jsou zde předloženy, se nestanou eh, pouze eh, určitým rozhodnutím a nic se potom nezmění. Nařízení o výměně informací se Švýcarskem obsahuje několik unikových cest a práce výboru Taxud byla stížena. Spojeným královstvím, Nizozemském a Lucemburském, které neumožnily přístup ke kodexu chování a informacím. A to jsou náznaky, které nás nutí pochybovat o skutečné politické vůli se vyrovnat s tímto problémem. A my budeme nadále velmi obezřetní. Pan Erdrich pro vás má modrou kartu. Chcete na ní odpovědět? Prosím. Pan Etherich. Děkuji. Dobrý večer. S velkým zájmem jsem poslouchal vašemu projevu, zejména první části. Souhlasíte tedy, že pokud máte tyto pocity vůči panu Junkerovi a jeho komisi, takže vše, co od nich přichází, bych mělo být předmětem velké, velkých pochybností a velkého podezření a neměli bychom jim vůbec věřit, tady v ničem, pokud to přichází od takovýchto lidí. Souhlasíte se mnou? Já jsem neslyšel začátek vaší otázky, ale musím říci, že tyto skandály se netýkají pouze předsedy Evropské komise, ale i předsedy Euroskupiny a dotýkají se i hlavních stran, které jsou zde zastoupeny, které podporovaly všechny vlády, které celá léta provozovaly tyto fiskální dohody a předběžná opatření a usnaňovaly život na národních společností a nabízeli jim eh, hojné daňové výhody, takže to spochybnuje evropské instituce. Skutečně a celý ekonomický systém, kde soukromé zájmy velkých nadnárodních společností eh, systematicky mají větší cenu než politická moc. To je čím dál jasnější. A další řečník, pan O'Flynn. Mluvme jasně, existence Evropské unie samotné umožňuje nadnárodní spolupráci a agresivní vyhýbání se daňovým povinnostem. A to je odůvodněno obratem v evropských zemích. A společnosti si vybírali, kde mohou, kde budou platit daně a ne tam, kde pro, probíhá ekonomická činnost. A proto byly tyto velmi výhodné dohody uzavírány s nadnárodní společnosti a mikrostátům, jako je Lucembursko, dostalo možnost se obohacovat a nabízelo také cestu k tomu, aby velké podniky neplatily spravedlivý podíl daní. Takže by bylo zvrácené skutečně přijímat eh, jakékoliv eh, řešení eh, více Evropy a více moci Evropské komisi. Odpověď je, aby národy si vzali zpátky svou daňovou svrchovanost nad svými aktivitami ve svých hranicích. Děkuji. A nyní pan Niedermayer. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl říct, že vítám zprávu o automatické výměně informací, eh, protože předkládá důležité kroky v oblasti zdanění. Eh, je to eh, součást iniciativy, která má zefektivnit výběr daní a zlepšit postupy. Když říkáme, že parlament tady má pouze poradní roli, doufám, že rada bude naslouchat národu, názoru parlamentu, protože ten má za cíl zlepšit situaci a poskytnout naše expertní zkušenosti a názory. Doufám, že členové rady učiní rozhodnutí, které bude dobré pro budoucnost Evropy a evropských občanů. Konečně bych chtěl říci, že bychom měli upustit od toho, že více je někdy méně. Eh, pokud jde o nadměrná nařízení a rozhodnutí, měli bychom, měli bychom je mít co nejlepší a nejefektivnější. Měli bychom tedy eh, mít na paměti, že více není vždycky lépe a to ne, eh, v, zejména v oblasti boje proti daňovým únikům. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Ludvíksonovi. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Je velice pozitivní, že vzniká globální standard pro automatickou výměnu informací o účetních informacích. Je také velice dobré, že tento standard eh, bude vstoupí v platnost v Evropské unii začátkem příštího roku. Je to důležitý nástroj v boji proti daňovým podvodům a agresivnímu daňovému plánování. Je to velký krok vpřed. V, v tomto ohledu je velice logické rychle opustit ten standard standard, který byl zaveden směrnicí o úsporách, protože udržovat dva systémy podávání informací, tedy na základě směrnice o úsporách a ten nový, to by nebylo rozumné. Přineslo by to jen o málo více informací, ale náklady na byrokracii a e, dvojitou práci by byly mnohem vyšší než hodnota e, těch informací. V nejbližších třech až čtyřech letech je velice důležité, aby komise aktivně pracovala a trans transparentně se snažila o přechod na ten nový globální standard. Týká se to nejen zemí Evropské unie, ale také vztahu k pěti neevropským zemím, nebo eh, evropským zemím mimo EU a 12 územím, které také musí ustoupit od směrnice o úsporách a přijmout místo ní globální standard. Komise by měla sledovat vývoj pozorně a neustále informovat o rizicích děr a dalších problémech. Musí být samozřejmé, že toto podávání informací eh, se nebude odehrávat pouze v úzkém kruhu rady, ale že informace budou sdíleny i s parlamentem a širší veřejností. Budou-li odhaleny eh, závady, je zapotřebí navrhnout případná opatření a přijmout je co nejdříve. Přechod na globální standard automatické výměny účetních informací je vynikající možnost a je potřeba ho provést co nejlépe. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní Ruohonen Lernen. Pan, paní předsedající, eh, občané i podniky platí daně podle svých schopností, když respektují pravidla, ale z případu Luxleak vyplynulo, že ne každý eh, daně platí tímto způsobem. Pakliže se bude v tomto postupu pokračovat, členské státy budou přicházet o daňové příjmy a pravděpodobně budou muset eh, si nadále vypůjčovat peníze, aby mohli eh, svým občanům poskytovat základní služby. Eh, daňové úřady by měly mít přístup k základním informacím, ale občané také by se měli dozvědět, kdo platí kolik a tento přístup občany znepokojuje. Ku příkladu ve Finsku si všímáme, že Portugalsko se snaží lákat důchodce do Portugalska a tím, že tam eh, platí nulovou daň a mohou si tam užívat zimu v teple, když tam budou eh, platit daně. Takže Portugalsko z toho vyplývá jako země s, úžasnou, eh, s úžasným eh, standardem života. To je velice nebezpečné. Je to to, čemu musíme se snažit zabránit takové nespravedlnosti. Pan Kulárd, paní Kulárd. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím vás, pane komisaři, díky, že jste tady. Vidím, že předsednictví nás poctilo svou nepřítomností. Tím lépe, že jste tady. Komise může i nadále tlačit i proti zdrženlivým členským státům. Neděláme si iluze. To, že děláme pořádek v daňové konkurenci, je věcí důvěry evropských občanů v Evropskou unii po odhaleních týkajících se rozsahu systému předběžných eh, daňových opatření v Lucembursku a jinde jsme ve stavu ztráty důvěry a to, co prosazujete o výměně informací, je vítané. Je, ještě jednu věc je, ještě jednu věc bych chtěla zvolit jako předsedkyně interskupiny o boji proti chudobě. OECD to ukázala, boj s nerovností jde cestou lepším přerozdělováním a pokud si budeme vzájemně odebírat eh, fiskální materii, tak eh, ničeho nedosáhneme. Děkuji vám. A nyní další řečník pan Demázy. Paní předsedající, spontánní výměna informací nefungovala už 38 let a komise zaspala až do LuxLeaks. Z toho vyplývá, že Evropská unie dělá něco, až když se teprve staví na oděv špinavé právo. právo. Proto informace o daňových eh, rozhodnutích musí být veřejné protože eh, daně nejsou nic soukromého. Eh, ministři financí chránili tento daňový bazar a tím pádem mohly jejich domácí koncerny stlačovat své daňové povinnosti aniž by eh, většina eh, tohoto parlamentu s tím něco mohla dělat. Eh, více eh, nadnárodní koncerny se k nám staví jako k školním dětem a nechtějí nám zpřístupnit své daňové dokumenty. Proto musíme tedy Eh, toto pochválit jako drobný kruček pro parlament, ale příliš malý kruček pro občany eh, Evropy, proto nesmíme eh, tedy upustit od našeho úsilí, dokud se nepodaří rozbít tento daňový kartel v Evropě. Děkuji. Jan. Kolega Sorojan. Evropská unie činí zcela zásadní krok směrem k tomu, aby umožnila nadnárodním korporacím jejich daňové eh, úniky pomocí automatické vměny informací budou mít členské státy možnost okamžitě, když nějaký jiný členský stát podepíše nějakou dohodu daňovou, která by eh, ohrožovala zájmy jiného členského státu. Eh, v uplynulých letech, musím říci, Evropský parlament už častokrát požadoval podobná opatření, já osobně také, ale nejprve muselo dojít k mezinárodnímu skandálu, abychom se dočkali návrhu této směrnice. I přesto děkuji za tuto iniciativu. La parola l'onorevole Caras. A nyní kolega Karas, pane, před, pan, pan, pane předsedo, dámy a pánové, já děkuji zpravodaji a zvláště panu Ferbrovi za jeho zprávu a já za jeho požadavky. Děkuji i za dnešní debatu, která s tím souvisl, souvisí, protože musíme veřejnosti jasně říci, že na jedné straně eh, kom, komisařka Vestagia eh, zde chce zrušit nelegální daňová rozhodnutí. Na druhou stranu eh, diskutujeme v souvislosti s LuxLeak o daňových privilegiích a na další straně eh, parlament žádá spravedlivější, transparentnější a spravedlivější eh, daňovou politiku a členské státy brání eh, předávání eh, informací o daňových rozhodnutí. To je to je nepřístojné. Potřebujeme více spravedlnosti, více transparentnosti, potřebujeme společný daňový měřovací základ potřebujeme eh, zprávy z jednotlivých států a potřebujeme veřejné, eh, veřejná daňová rozhodnutí, tak abychom mohli pomoci celé evropské ekonomice. La parola onorevole Van Kendendale. Slovo má pan Van den Kendelare. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Pane komisaři, Evropský parlament možná nemá formální právo rozhodovat, ale e, apelujeme e, na správné a efektivní mechanismy výměny informací. E, je opravdu škoda, že rada to může smést ze stolu, protože pouze když udělíme komisi ústřední roli, můžeme zabránit dalším daňovým skandálům. Způsob, způsob, jakými se členské státy snaží chránit tyto, tato daňová rozhodnutí, eh, to je jasné, protože eh, se bojí, že vlastně dojde k odhalení nepřímých státních dotací. Eh, jednotný trh může vzkvétat pouze, když zajistíme, aby členské státy nenarušovaly hospodářskou soutěž ilegálními dotacemi. Proto komise musí nadále pracovat na tomto tématu. No proč z ničeho nic informace o daňových rozhodnutích jsou tak důležité? E, je zapotřebí, e, aby byla chráněna národní suverenita, e, což znamená, že členské státy ale hrají proti sobě a nadnárodní koncerny jsou spokojené a občané nespokojení. Děkuji. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Pan Tong. Pan Kaputot, prosím. Děkuji, pane předsedající. Eh, já bych chtěl upozornit na zásadu transparentnosti. Ta je velice důležitá u ekonomické reformy. A víme, že výměna informací může být velice užitečná eh, pro eh, nastolení daňové transparentnosti. Pokud jde o princip spolupráce, výměna, vzájemná výměna údajů zatím plně neprobíhá mezi členskými státy. A my bychom měli mít možnost zkoumat stávající daňové systémy, nicméně nemáme dostatek nedostatek informací. A to je fakt. Eh, je vidět, že dochází k poškozování eh, členských států prostřednictvím daňové konkurence. Eh, a proto souhlasím se zpravodajem, že je důležitá zejména ta retroaktivita po dobu deseti let. Je zapotřebí zjednat jasnost a o této oblasti. A Administrativní spolupráce je úkol, kterého se členské státy musí zhostit. Pan Tonk má nyní slovo. Paní Tong. Děkuji. Eh, Evropská unie eh, musí hrát vůdčí roli i na mezinárodní úrovni, musí vůdčí roli převzít a to o diskuzi o eh, daňových podvodech a vyhýbání se daní. Dnes máme málo informací o daňových rozhodnutích, které se vyměňují mezi členskými státy. Eh, zatím se podávají informace pouze o, o rozhodnutích s přeshraničním účinkem. Eh, ta výměna informací musí být povinná a eh, tímto způsobem daňově výhodné systémy musí, být, musí se stát méně atraktivními. Jde tedy ale nejen o vyhýbání se daní, jde tady také o otázky vyhýbání se zveřejňování pravého majetku skutečného majetku. A v tomto ohledu jsou navrhované směrnice velkým krokem vpřed. Pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Daňové úniky, daňové podvody eh, jsou postrachem ekonomik eurozóny a Největšími přeborníky jsou nadnárodní firmy, které skrze eh, vzájemnými dohodami eh, se vyhýbají řadě daní. Dochází k daňovému dumpingu a k postupům, které znamenají dárky pro nadnárodní firmy, které platí nesmírně nízké daně, například v Řecku, kde generují velké zisky. Došlo k LuxLeaks, ale celá řada dalších kaus byla odhalena. A pan Dijsselbloom zdůrazňuje útoky na schudlý řecký lid, pane Moskovisi, komise musí reagovat vzhledem k, k, k zveřejnění veškerých seznamů o tom, kdo má účty ve Švýcarsku. Proč takový postoj? Chceme skutečně chránit zájmy evropských občanů anebo zájmy nadnárodních společností? Říkáme, že některé členské státy jsou egoistické. A to skutečně poškozuje občany. Tudíž jsem přesvědčen, že tyto návrhy jsou pozitivní a automatická výměna informací v oblasti fiskální v Evropské unii je věc, na které musíme trvat. Musíme chránit Evropskou unii a naše občany. Taky si myslím, že musíme zvážit ještě další krok. Máme jednotný trh, máme společnou měnu. Společná měna nebyla zatím přijata ve všech zemích, ale ve většině ano. A můžeme tedy položit otázku, společná měna bez společného daňového systému nemůže přežít. Pan Soltes. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, počet daňových podvodů a případů vyhýbání se daní vzrůstá, což má samozřejmě dopad na daňové systémy členských států. Mnoho miliard euro přichází na zmar každý rok a eh, proto mnoho projektů ve veřejném i soukromém sektoru nemá dostatek financí. Eh, nedávnem jsme objevili eh, několik stovek takových případů a zjistili jsme, že státy nejsou informovány o daňových rozhodnutích s přeshraničním účinkem. Nyní mohou státy sami rozhodovat eh, o tom, zda daňové rozhodnutí eh, se týká jiných států či ne. Eh, samozřejmě máme různé daňové systémy, eh, což může vést ke skandálům. Musíme se zasadit o více transparentnosti vůči našim občanům a k tomu potřebujeme také veřejný rejstřík daňových rozhodnutí. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři Moskovisi, už je takovou tradicí, že hovoříme o posílení pravidel trhu, eh, abychom, se, abychom zabránili daňovým podvodům. Eh, daňové podvody si ale najdou nové cestičky a znovu eh, nás překonají, předběhnou. Otázka zní, jak rychle můžeme vůbec prosadit ta pravidla pro automatickou výměnu informací. A a e, jak to co nejrychleji učinit povinným. Pokud jde o jednot, a jak, jak co nejrychleji zavést jednotné zdanění firem. Peněžní ústavy nejen v Evropské unii, ale i mimo Evropskou unii e, vníma, jsou vnímány jako určité ostrovy, například daňový seznam eh, Lagardové v Řecku a tak dále, eh, přináší mnoho problémů, eh, což vede k, ke snížení důvěry Evropské unii, v Evropskou unii, pokud jde o schopnost potírat daňové podvody. Pan Frunzulika, prosím. Já vítám dohodu, která byla podepsána 27. května 2015 mezi EU a Švýcarskem o automatické výměně finančních a účetních informací, což zlepší mezinárodní eh, daňovou spolupráci. Švýcarsko je klíčovým hráčem a tato dohoda je významným krokem v našem úsilí eh, posvítit si na daňové podvody a vyhýbání se daní. E, automatická výměna informací o účtech mezi EU a Švýcarskem od roku 2018 se bude zabývat situacemi, e, kde e, daňový poplatník se snaží ukrývat kapitál, za který nezaplatil daň. Podle mého názoru je také důležité, že tato dohoda dává možnost daňovým zprávám v členských státech a Švýcarsku správně identifikovat daň, tyto daňové poplatníky a právě tak vymáhat eh, daňové právo v přeshraničních situacích. Zároveň doufám, že eh, úřady nyní budou mít lepší možnosti eh, posoudit případy vyhýbání se daní, zda k ním dochází či ne, a zastavovat zbytečná vyšetřování v tomto ohledu. Dám hned slovo panu komisaři Moskovisimu. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, několik politických poznámek a několik upřesnění. Nejdříve zcela sdílím eh, koncenzuální pocit, který vysvítá z této rozpravy, vyjádřený mimo jiné paní Gulár, že jsme stáli před otázkou zásadní důvěry. Je pravda, že naši spoluobčané nevěří veřejným slovům a je tu pocit nespravedlnosti, který mohou pocitovat Evropané, kteří významně přispěly v období krize a nadnárodní firmy, protože mají eh, vyspělá právní oddělení, mohou využívat mezery v fiskální legislativě, aby neplatili žádné nebo velmi malé daně tam, kde vytvářejí zisk. A to, co my děláme společně, je nezbytné pro obnovu důvěry. A jde také o snížení nerovností. A konečně je to věc také účinnosti, protože daňové úniky, my čísla nemáme, je velmi obtížné je získat. Budeme mít více údajů následně, až ten proces transparentnosti doběhne do konce, protože celá řada údajů je skutečně neznáma. Ale je to nepochybný zdroj příjmů veřejných financí v období, kdy fiskální konsolidace je imperativem nejen v eurozóně, ale v celé Evropě. A od prvního dne naše komise eh, sprav, fiskální spravnost učinila jednou ze svých priorit. A já zde řeknu, autoři těch eh, projevů tu nejsou, ale stejně jako kritika a demokratická diskuse je oprávněná a legitimní, stejně tak je třeba se vystříhnout, vystříhat populismu, stigmatizace a osočování. Neměli bychom se podrobovat protielitářským reflexům a komise jedná, věřte tomu, zcela rozhodně v dobré víře a já jsem zde zcela přirozeně jako komisař pro fiskalitu a mám veškerou důvěru předsedy Junkra, mám skutečně veškeré možnosti, abych postupoval a spolupracuji s kolegyní Margaret Vestager a tak bychom měli postupovat. Odpověd paní Žoli, rád, že ji zde vidím a často si nepřímo dopisujeme, ale chci odpovědět přímo. Nepleťme se v Boj s daňovým uniky není bojem s Evropskou komisí. Jsem přesvědčen, že komise a Evropský parlament zde postupují společně a měli by postupovat bok po boku. Uh, a konec konců vy jste zmínila naši spolupráci ve výboru Taxud. Došlo k dohodě i s eh, předsedou výboru Taxud, aby evropští poslanci měli přístup k dokumentům. A my jsme minulý týden zpřístupnili 89 dokumentů pro evropské poslance. Takže ta transparentnost je na, úplná. A je třeba také Eh, aby některé obchodní údaje byly důvěrné, ale zmíním se také o členských státech, byly kritizovány. A já sám jsem řekl panu Ferbrovi, že sdílím jeho lítost. A eh, já bych uvítal, a to byl původní smysl návrhu komise, abychom šli dále v některých věcech. Ale současně členské státy existují a domnívám se, že tato dohoda o předběžných opatřeních je kompromisem kvalitním a je to významný signál, že i členské státy jsou připraveny se zavázat k dosažení cílu. A začínám mít trošku zkušenosti v evropských otázkách. Já jsem poprvé byl eh, v parlamentu v roce 1994, byl jsem v 90. let 7 let v radě a nikdy jsem neviděl, že by fiskální návrh byl schválen jednomyslně a neviděl jsem, že by jeho kvalita byla takto zachována, takže to je důkaz, že jak to, co děláte vy jako europoslanci, a to, co děláte vy, paní Žoli, to, co dělá komise velmi rozhodně, tak to skutečně věci posouvá ku předu. Já rozumím kritice, rozumím lítosti a zklamání, ale je třeba také mít za to, že dnes je významný den a zpráva, kterou schválíte, by, pokud o tom rozhodnete, a tady bych chtěl poděkovat parlamentu za jeho přispění. Já si skutečně myslím, že je to úspěch. Také děkuji parlamentu za podporu evropským opatřením proti daňovým unikům a pozornosti tomu, aby někdo neunikl těmto opatřením. Několik odpovědí eh, podrobnějších v některých otázkách. Otázky zazněly z úst europoslanců. Otázka působnosti. V této fázi to je nejdůležitější bod ve zprávě pana Ferbra. Spravodaj má za to, že směrnice by měla pokrývat veškeré, veškerá předběžná opatření a ne pouze předběžná opatření přeshraniční. Je pravda, že zde komise navrhla sama omezit působnost eh, výměnu informa- o výměně informací o předběžných opatřeních, přezraniční a dohody o eh, pře- cenách při převodech. Eh, tato přezraniční roz- rozhodnutí pokrývají celou řadu rozhod- příslušných rozhodnutí. A proč se to stalo? Rozšíření na rozhodnutí jiná než přezraniční by měla za cíl značně zvýšit administrativní zátěž pro veřejnou zprávu, aniž by možná umožnila daňové zprávě se soustředovat ve své pozornosti na hlavní otázky. Kromě toho, a my jsme jednali na právním základě smlouvy o vnitřním trhu, a otázkou je, zda ta další rozhodnutí by byla dotčena tímto právním základem. To je otázka, která zazněla. A nemyslím si, pane zpravodaji, vážené poslanky, vážení poslanci, že to je konec tohoto příběhu. A myslím, že je vhodné, aby Evropský parlament zdůrazňoval tuto dimenzi, protože v následné fázi bychom mohli jít dále na příslušném právním základě a to je postoj, který zde ob, ob, obhajuje komise. Co se týče retroaktivity, o tom hovořil také pan Ferber, Návrh kompromisu rady předpokládá retroaktivitu pěti let. To, což je kratší než deset let. Ale chci upozornit na věc, která vám asi neunikla, a to, že máme širší působnost, která pokrývá nejen platná předběžná rozhodnutí, ale také ta rozhodnutí před, která vstupují v platnost od ledna 2014 do roku 2016. A Týká se také malých a středních podniků. U podniků jejichž obrat roční je nižší než 40 milionů euro, s výjimkou těch, které se zabývají zejména investiční činností. A díky tomu jsem se dostal při jednání v radě, abych vzal v úvahu tyto argumenty a myslím, že nakonec pětileté období kombinované s výjimkou pro malé a střední podniky s širší působností pro tato daňová rozhodnutí umožní solidní kompromis a proto komise šla tedy směrem k tomuto kompromisu. Pan Baje se zeptal na identifikační daňové číslo. Návrh komise nezahrnuje ustanovení o identifikačním čísle na evropské úrovni z jednoduchého důvodu, protože takové číslo zatím dnes neexistuje. Je to však technická otázka a také politická otázka, na které komise pracuje od na, ve svém akčním plánu od roku 2012. A je to významný aspekt, ale nemohli jsme a nemůžeme čekat na zavedení takového čísla, abychom přistoupili k vně informací o předběžných rozhodnutích. Poslední dvě věci. Otázka sankcí, která byla zmíněna řadou z vás a která byla také zmíněna při, mé, při mém prvním slyšení ve výboru TAX. Mechanismus, který jsme zvolili, eh, směřuje k dopadu transparentnosti na chování na národních společností. A já skutečně eh, chci říci, že to bude sázka, která vyjde. Transparentnost bude mít za účinek, na rozdíl od Grešovova zákona, který vlastně vyhání pozitivní peníze, tedy negativními. A tady vlastně na základě plánování a předjímání eh, zdanění společností, které nejsou vlastně odsouzení hodné. My, eh, transparentnost a přítomnost komise v tom mechanismu je boj, který jsem vedl krok za krokem. Někteří si myslí, že je to přebytečné. Přítomnost komise umožní zajistit, že bude existovat rozhodčí, který následně spustí určitý, určité řízení. A ta práce, kterou zde odvádíme společně s kolegyní Margaret Vestager a vlastně důkaz o tom, že takové mechanismy mohou existovat a budeme mít pevnější základy díky nové směrnici, která bude schválena na základě návrhu komise a na základě vaší zprávy a po souhlasu rady. Připomínám, že boj za transparentnost je bojem, který neskončí. Já jsem hovořil o revoluci transparentnosti a chci vás ujistit o našem politickém odhodlání, o mém politickém osobním odhodlání jít až na samý kraj. A já opakuji, co jsem řekl v úvodu. To je, že tato komise chce převzít eh, záměr CCCTB o daňovém základě, o konsolidaci daňových základů z důvodů, které souvisejí s transparentností a také s účinností. A opakuji, že naše komise chce ukázat, co dokáže zásada efektivního zdanění. Jsme v absurdní situaci, kdy je na národní společnosti z důvodů, které dobře znáte, neplatí daně nebo platí nízké daně tam, kde generují zisk. A to je opět otázka důvěry, je třeba to vyřešit. Konečně naše komise se zabývá reportingem po jednotlivých zemích a já žádám Evropský parlament o větší důvěru a větší trpělivost. My jsme si s kolegou Hillem přáli vytvořit postup, který znamená nejdříve zahájit konzultace a potom provedeme eh, test, evaluaci a my to nechceme odsunout tu otázku, ale chceme zjistit, za jakých okolností reporting po jednotlivých zemích dokáže sladit transparentnost a hospodářskou efektivitu, aniž by eh, poškodila společnosti, podniky. A já mám jasnou politickou preferenci. Kdo řík, hovoří o veřejnosti, tak je třeba zajistit přístup této veřejnosti. A zde čelíme alternativě. Buď se budeme držet to, co prosazuje OECD, to je eh, ať dochází k výměně mezi jednotlivými státními zprávami, anebo půjdeme dál a to je moje preference, ale nesmí to poškozovat podniky. Já vám děkuji za vaši účast na rozpravě, děkuji zpravodajům a stínovým zpravodajům, děkuji za jejich práci a až na některé rozdíly a odstíny, tak jsme jednotní a máme za to, že před námi je společný postup, který nám umožní dále, rychleji. Vy se na tom podílíte a já vám za to děkuji. Ferber. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji za eh, tento referát, co se týče daňového práva, který eh, jde daleko za rámec toho, o čem zde budeme rozhodovat, ale děkuji za dobrou spolupráci, co se týče mé zprávy. Je mi velice líto, že eh, zcela vlastně jasně musíme říci, že vlastně banka rady je, je prázdná. To ta kritika, která eh, vlastně zde byla vyslovena ze strany kolegů, nešla na Petra komise, ale na, Petra rady. Eh, a eh, lavice rady zde zůstala bohužel prázdná. To je veliká škoda. Rada musí si uvědomit, že Evropský parlament musí brát vážně i při otázkách daní a my to chceme říci zcela jasně. Já děkuji všem stínovým zpravodajům za eh, dobrou spolupráci, že během krátké doby jsme zvládli zpracovat toto složité téma a doufám, že zítra eh, se nám podaří velkou většinou vydat, vyslat jasný signál radě a tento signál vysíláme směrem k radě, ne ke komisi. komisi komise splnila svůj domácí úkol, ale eh, co se týče rady, ta by si měla ještě jednou promyslet, eh, co má za politický úkol a my jako eh, parlament jsme se uchopili svého úkolu, úkolu abychom zaručili občanům Evropy tedy daňovou spravedlnost a také tím pomůžeme zájmům jednotlivých členských států. Děkuji. Pan poslanec Simon. Děkuji, pane předsedo. E, e, v zastoupení zpravodaje e, a za socialisty bych také rád vyslovil několik slov směrem ke komisi. Já souhlasím s kolegou Ferbrem v tom, že společně s komisí tedy se věnujeme tomuto úkolu, ale bohužel tedy musíme vložit prst do těch rán eh, tam v těch oblastech, kde se nám nepodařilo dostoupit dost daleko. A právě dnes jsem dostal zprávu, která mě poněkud zmátla a co se a také eh, ovlivní naší budoucí práci. Já děkuji komisi za to, že se zasazuje eh, o transparentnost, a e, chce dát k dispozici podklady, které dostala od parlamentu v rámci institucionálních dohod. Dnes jsem zjistil, že stejné podklady, které částečně nám nebyly úplně dány k dispozici nebo pouze v čítárny, e, v čítárně byly k dis- dány k dispozici výzkumným, výzkumným uh, uh, institucím, uh, které by měly, jde o informace, které by měly být zpřístupněny eh, evropským občanům. Pak, když tomu tak opravdu je, tak máme problém. Já vím, že dnes na to nebudete moci jasně odpovědět, ale my vám pošleme písemný dotaz, protože pro nás je velice obtížné na základě tedy těch předložených dokumentů plně se věnovat tomuto tématu a dospět k nějaké dohodě mohu tedy na tomto říci, na, na tomto místě již, ří, již tedy říci, že chceme, aby eh, tento parlament, aby s ním bylo nakládáno ze stejnou důstojností jako s třetími stranami. Paní poslankyně Kato. Děkuji, pane předsedo. Při eh, v závěru této debaty chci říci, že jasně prokázala, že parlament je zajedno v tom, že tady byla dobrá spolupráce, co se týče všech těch témat a já děkuji eh, všem stínovým zpravodajům za spolupráci. A poslanci tohoto parlamentu se věnují otázce daní jednak, jednak kvůli tomu, že občané jsou eh, velice rozostřeni tím, jak nadnárodní korporace eh, se dopouštějí eh, daňových úniků a myslím, že když se tomuto podaří zabránit, tak to bude hlavní úspěch daňového, daňového výboru. Jak tedy zlepšit naši politiku? Vítám vyjádření komise, že k dispozici bude více dokumentů, ale obávám se, že když dokumenty budou k dispozici pouze v čítárně eh, pod zámkem, tak to nestačí. Potřebujeme skutečnou transparentnost a lepší přístup k informacím než toto. Také musíme chránit oznamovatele, kteří eh, jednají ve prospěch společného dobra. Ehm, jednotlivé frakce v tomto parlament, eh, parlamentu mezi sebou vzájemně nesouhlasí většinou, ale jsou proto, aby korporace tady fungovaly eh, za spravedlivých a stejných podmínek a, a aby také eh, malé střední podniky, které jsou páteří evropské ekonomiky měli stejný přístup a stejné pracovní podmínky. Kolega Ferber bohužel musel odejít na schůzi výboru taxe Eh, eh, s ním souhlasím, že si vážíme přístupu komise, ale i členské státy s námi musí spolupracovat na tom, aby eh, vyhýbání se daňové povinnosti bylo považováno za naléhavou prioritu, protože je to ve prospěch evropských občanů. Děkuji. E Děkuji. Tím je tato společná rozprava u konce.